subito con il dare comunicazione. Takže pokud dovolíte, tak sdělení o rozhodnutích, která byla přijata koordinátory, kteří se sešli před plenárním zasedáním našeho výboru. A e, takže ko, koordinátoři se sešli, ale přerušili svoji schůzi kvůli této schůzi plenární, takže potom opět ještě naváží, jakmile skončíme s touto schůzí. Připomínám, že eh, teď naše mm, schůze výboru se přenáší na internetu, takže eh, pokud jde o rozhodnutí koordinátorů, která byla přijata do posud, pokud jde o občanství, evropské občanství, zde jsme za spravodajku, za socialisty jmenovali paní Gurmaj která je zpravodajkou. Pokud jde o změnu statutu soudního dvora, zde mm, se má změnit statut soudu, tak tady jsme jmenovali zpravodaje, respektive navrhovatele stanoviska, a to je pan Messerschmidt. Pokud jde o e, soudní systém pro řešení patentových sporů, zde za socialisty eh, čekáme, že nám řeknou, koho nominují za zpravodaje. Potom jsme se rozhodli, že si vyslechneme 9. 11. Eh, zde v Bruselu experty z Evropského institutu a z z Observatoře pro demokracii a tito experti nám řeknou, jaké studie observatoř vyhotovila v oblasti evropské demokracie. Také nakonec jsme se zabývali žádostí paní Gurmaj, hm, to je požadavek již starý, a to zahájit diskuzi zde ve výboru AFKO na téma maďarské ústavy. Ale bylo rozhodnuto, že se stanoví datum a že si vyslechneme pouze jednoho experta, kterého eh, eh, indikovala, uvedla paní Gurma je to doktor Kukureli. My jsme obdrželi jeho eh, životopis, ale pouze se vyjádří k tzv. evropské klauzuly. Omezí se pouze na to, že řekne, jaký je dopad Evropské ústavy na vztahy s, mezi tedy evropským právem a s evropskými institucemi. Datum se stanoví ještě bude to 5. nebo 10. 10. další sdělení předsedy. Meziparlamentní spolupráce v oblasti zahraniční a obrané politiky zde já jsem se zúčastnil, 21. července jsem se zúčastnil zasedání AFETu, kde eh, výbor AFET eh, a poté plénum odsouhlasili usnesení. A zde eh, zatím mm, se vyjádřily určité výhrady a výbor AFET zde tedy mm, eh, řádně ne, eh, konzultoval náš výbor AFKO. Pokud jde o vztahy s národními parlamenty, to je přece téma, které se týká i našeho výboru. Tudíž si myslím, že jsme měli být a měli bychom být konzultováni. A pokud jde o meziparlamentní vztahy, tak to jsou vztahy tedy mezi parlamenty a to se netýká rady eh, ve smyslu Lisabonské smlouvy, takže já myslím, že není vhodné proto, aby výbor AFET navrhl usnesení a snažil se nějak ovlivňovat radu, aby rada předložili, eh, předložila své priority v tomto smyslu. Článek 9 protokolu 1 Lisabonské smlouvy říká, že Evropský parlament a Národní parlament společně si definují, jak budou spolupracovat mezi sebou a to způsobem efektivním. A jak víte, eh, to Eh, toto usnesení bylo na programu, bylo odsouhlaseno, ale já jsem jenom chtěl říci, že my k tomu máme výhrady, respektive já jsem ty výhrady již přednesl k tomuto bodu. A také vás chci informovat, že 30. června eh, výbor zorganizoval zasedání expertů členských států o aplikaci eh, nařízení o občanské iniciativě to bylo poža- o to bylo požádáno na základě rámcové dohody. Bylo tedy požádáno, abychom i my jmenovali naše experty. Takže my, e, e, naši asistenti a členové sekretariátu se zúčastnili tohoto setkání, které se konalo 30. června. A Dále bylo řečeno, že je třeba se připravit na aplikaci tohoto nařízení, až zatím ten stav příprav je problematický v členských státech, především pokud jde o elektronické hlasování. Zatím některé státy nejsou schopny elektronické hlasování zorganizovat. Takže zde je třeba technicky takovéto hlasování nejprve vyřešit. Dále asi ty členské státy ještě potřebují určitý čas, aby mohly tuto techniku zavést. Pokud jde o etický kodex, 5. července předseda Buzek na neformálním zasedání představil našim členům návrh etického kodexu pro poslance a je eh, eh, třeba tedy připravit změnu eh, jednacího řádu, respektive článku 212 tohoto jednacího řádu. Do toho budeme zapojeni. Takže to jsou moje sdělení. Pokud nemáte připomínky k těmto sdělením, přistoupíme k hlasování. Nejsou připomínky, takže budeme hlasovat a to hlasovat nejprve o výkladu článku 51 jednacího řádu postupy společných schůzí výboru s ohledem na mezinárodní dohody v oblasti mezinárodního obchodu. Nevím, zdali eh, nejprve tedy eh, kolega Legrip chce něco doplnit, anebo zdali můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Takže ne, o slovo se zde nežádá, takže můžeme hlasovat o výkladu, který eh, navrhuje David Martin zde. A to je v bodě 8. Můžeme tedy hlasovat. Ano, my jsme o tom už mluvili, takže kdo je pro, tak prosím, ať zvedne ruku, kdo je proti, kdo se zdržel, takže jednomyslně odsouhlaseno. A e, další druhé hlasování, to se týká jednostranných prohlášení k zápisu ze zasedání rady. Již jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích, nevím, zdali zpravodaj chce ještě něco k tomu doplnit kolega Carkovský. Carskovsky. Já mám eh, pozměňovací, ústní pozměňovací návrh eh, k návrhu číslo 7 takže můžeme eh, hlasovat a až se dostaneme, do, eh, až se dostaneme k ústnímu návrhu 7, tak já eh, vám vysvětlím můj ústní pozměňovací návrh a řeknu proč. Takže budeme hlasovat, dobře, budeme hlasovat o dokumentu o jednostranných prohlášeních k zápisu ze zasedání rady. Hlasujeme o článku 4, ne, pardon, o návrhu 4, odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o návrhu 5, odstavec 1 bis, nový odstavec. Paní Gurma jeho předkládá, kde pro? Proti? Eh, ano, zjevně zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 6 ke stejnému odstavci. Návrh DAF, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A nyní se dostáváme k mm, návrhu 7, takže kolega Carkovský, prosím, váš ústní návrh. E, my jsme obdrželi stanovisko právní služby a chtěli bychom e, text naší zprávy poněkud zpřesnit. A proto říkáme ohledně prohlášení e, členských států, nebyly eh, zveřejňovány v úředním věstníku, aby bylo naprosto jasné, co se má tím na zřeteli. Takže budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu bod 7 eh, v tomto znění. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? Takže odsouhlaseno. Návrh 1 um, úvodní ustanovení E, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Návrh číslo 2, Imbrasas, kdo je pro? Svedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto návrh 3, Paxas. A, a e, takže kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnuto. A nyní se dostáváme k, ke třetímu. A ne, ještě musíme hlasovat o celém návrhu. O celém návrhu. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A poslední hlasování, to se týká výkladu článku 192 jednacího řádu Takže eh, účast nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů parlamentních výborů. Eh, toto stanovisko. Ano, je to poslední hlasování. Toto stanovisko bylo eh, připraveno ve formě přípisu, dopisu a to kvůli tomu, že dva výbory požádali, aby na schůzích koordinátorů aby na schůzích koordinátorů se také zúčastnili i neza, nezařazení poslanci, respektive jejich zástupce. Vabbè, poi Non mi ha messo la, la versione italiana nel... Vabbè, mi ricordo, eh. Vabbè. Allora, c'è una... Takže, tady je žádost od dvou. My jsme již o tom tématu diskutovali, takže já jenom jsem chtěl eh, říci, o co jde. Máme zde dva předsedy dvou výborů, kteří požádali, aby na schůzích koordinátorů eh, eh, se zúčastnili i zástupci nezařazených. My na našem výboru, poněvadž stejně jako i většina v ostatních výborů, my jsme odpověděli, že není možné sem přizvat nezařazené poslance. Není možné zvát na schůze koordinátorů, protože schůze koordinátorů nemá politický charakter a nezařazení poslanci podle jednacího řádu nemohou se zúčastnit. Eh, ten argument, který který oni používali, proto je, že zástupce nezařazených by se e, e, vlastně zúčastnil stejně jako se zúčastňuje e, zasedání schůze předsedů. Ale to je něco jiného. Přece to se týká organizace zasedání, plenárek a tak dále, takže to je něco jiného. To je politické zasedání. Ale my tedy jsme řekli, že ano, ať tam tedy je člen sekretariátu skupiny nezařazených, který by se případně zúčastnil a potom by mohl je ty nezařazené poslance informovat o průběhu schůze. A protože potom stejně se vždycky hlasuje tedy až na plenární schůzi. Já si myslím, že moje stanovisko je zcela v souladu s mm, většinovým názorem členů výboru a mm, že tedy nezařazení poslanci se nemohou zúčastňovat na, schůze, na schůzích koordinátorů a že ale budou řádně informováni prostřednictvím člena sekretariátu, který se těch schůzí bude zúčastňovat. Já tedy bych chtěl toto teď předložit eh, k vaší úvaze, respektive k hlasování. Chce někdo slovo? Chce se někdo vyjádřit? Tak prosím. Ja, danke, meneer de voorzitter. Uh, ik ben van... Ano, děkuji. Já se účastním této schůze výboru, protože se sem nemohl dostavit ani náš řádný člen, ani jeho náhradník. Já jsem se snažil tu věc sledoval za nezařazené, protože je mnoho praktických problémů vyplývající z toho, že nemůžeme být účastní na schůzích koordinátorů. Jak víte, tam se třeba dělují zprávy, stanoví se tam, kdo bude navrhovatelem za tu či onu zprávu a nezařazení poslanci, stejně jako všichni ostatní, mají právo vypracovávat zprávy jako navrhovatelé. Pak máme problém. Jak pro boha nezařazený poslanec se může stát zpravodajem, pokud se nesmí účastnit zasedání koordinátorů, kde se právě o tom rozhoduje, komu bude eh, svěřena ta či ona zpráva? Tudíž eh, samozřejmě, že jsou různé situace v různých výborech. Některé výbory občas umožňují nezařazeným poslancům, aby se těchto schůzí účastnili nebo alespoň jejich pracovníkům a tím pádem se mohli stát navrhovateli. Ale jiné výbory to neumožňují vůbec. Tam nezařazení poslanci vůbec nemohou být některak zastoupeni. V některých výborech je takový systém bodů vlastně. A některé výbory zase eh, to dělají tak, že přidělují body i eh, poslancům nezařazeným, jiné to nedělají. Takže je tady velká nerovnost mezi různými výbory v tomto Evropském parlamentu. Čili eh, vám chci položit zcela praktickou otázku. Co můžete udělat, abyste umožnili nezařazeným poslancům, aby se stávali, aby mohli vypracovávat zprávy, když se nemůžou účastnit schůzí koordinátorů? a jinými slovy, vůbec v nejlepším případě se mohou dozvědět o tom, kdo byl jmenován navrhovatelem, ale sami se jimi stávat nemohou. Já bych se teď omezil jenom na tuto otázku zpravodajů, ale jsou i jiné praktické problémy, kde také náš hlas vlastně nemůže být slyšen stejně jako ostatních poslanců, kteří jsou zároveň příslušníky určité frakce. Takže je to čistě praktická otázka. Jaký postup si myslíte, bychom mohli využít pro to, aby nezařazení mohli dělat zprávy? No, Takže nevím, co řeknou ostatní členové výboru, ale já mám problém s tím, že je třeba především aplikovat jednací řád. A jednací řád byl změněn korbetovou zprávu a to v minulém jednacím, eh, v minulém eh, funkčním období se také o tom hovořilo, že tito nezařazení by se mohli zúčastnit, ale e, potom byla odsouhlasena změna jednacího řádu a na začátku našeho funkčního období konference předsedu opět o tom hovořila a opět potvrdila, že nezúčastnění se nemohou, e, nezařazení pardon, se nemohou zúčastňovat. Takže my nemůžeme změnit to, co již bylo rozhodnuto a je třeba e, takto i interpretovat jednací řád a takže ten problém v podstatě není reálný problém. A moje otázka je, jak tedy e, zajistit, aby tedy nezařazení tedy mohli dostat potom nějakou zprávu. No přece ne vždy na schůzi koordinátorů se rozhoduje o zpravodajích. E, to ne. Za druhé, návrh e, programu Eh, schůze eh, eh, koordinátoru, to může samozřejmě být dáno ve známost i nezařazeným a i ti nezařazení tedy mohou písemně třeba se vyjádřit, že je nějaká zpráva, o kterou mají zvláštní zájem, ale fyzická přítomnost zástupce nezařazených poslanců na schůzi koordinátorů to e, není přece potom rozhodující, proto stejně se hlasuje tam pouze jaksi konsensuálně a já si myslím, že to není rozhodující vůbec. Rozhodující je, aby signalizovali svůj případný zájem a já si myslím, že neexistují nějaké konkrétní důvody nevzít do úvahy jejich požadavky. Ale chce ještě někdo slovo? Takže kolega Duff? Ne, nejdřív Sondergaard øh, tak formand. Øh, jeg forstår godt den argumentation, som ligger. Děkuji, øh, pane předsedo. Já chápu argumenty, øh, na nichž je založen návrh pana předsedy. Také chápu tomuto návrhu, ale také chápu tento návrh. Ale stejně z toho musím vyvodit, že se budu muset zdržet, protože ten problém je hlubšího rázu. Parlament. My eh, jsme eh, v tomto parlamentu velice bolestně tedy konstituovali ty politické skupiny a my zde máme velké eh, Eh, my zde máme ale hodně eh, různých poslanců, kteří jsou mimo eh, politické strany a zde máme vlastně dvě velké politické skupiny, které se rozhodly tedy, jak to všechno bude uspořádáno. Takže ono je to teď těžké vlastně vytvářet politické skupiny vzhledem k faktu, že mm, a vz, proto i hodně poslanců zůstalo mimo jakékoliv frakce. To je problém, který tady je, který je třeba nějak řešit. A je to e, vlastně zásadní problém, který je základem této naší diskuze. Jak jsem již řekl, já bych chtěl e, vás vyzvat k tomuto. My jako výbor, my bychom e, měli diskuzi zahájit v tomto parlamentu tak, aby chom nezbavili celou řadu, velký počet poslanců, kteří jsou zbaveni práv, které mají ostatní. Dobře, ale nejprve dám slovo kolegovi Dafovi, ale dovolte ještě, pokud bych mohl jen tak informativně vám ještě připomenout, eh, jeden konkrétní aspekt, který jsem ještě nezmínil, a to je, že schůze koordinátorů nemá eh, pravomoce rozhodovat. Nerozhoduje i o jmenování zpravodajů. To je vždycky mm, potom na návrh výboru, takže pouze výjimečně a mm, není možné, tedy když třeba jde o zprávy či o stanoviska, tak eh, koordinátoři eh, v podstatě potom Eh, mohou být tedy delegováni, zmocněni výborem, aby rozhodli, ale to jsme nikdy nepoužili. Takže vlastně eh, rozhodovací pravomoce má pouze výbor, kdežto koordinátoři pouze předkládají návrhy. A já si eh, takže mohou se vyjadřovat i ke jmenování zpravodajů. Já souhlasím s vaším výkladem funkce koordinátorů. My jsme koordinátoři za strany, tedy za politické skupiny. To znamená, že se to týká těch členů, které přece jenom eh, chtějí mít určitou politickou příslušnost. A nemyslím si, že je tak těžké utvářet politické skupiny v této sněmovně. a ten počet eh, zařazených vlastně zůstal víceméně úměrně k celkovému členu počtu eh, stejný v porovnání tedy s těmi počty, eh, s počty poslanců, kteří do nějaké skupiny patří. Ale já souhlasím s tím, že pokud pan Bronx by chtěl sám být zpravodajem, pak by měl informovat eh, předsedu výboru a rozhodne výbor. Musím říci, že prozatím pan Brons neprojevil přání, aby pro výbor vypracoval zprávu. Mikrofon. Ja, danke schön. Děkuji. Tím, že do našeho úřadu nás volí občané, se dostáváme do tohoto parlamentu, stáváme se poslanci. A to znamená, že máme také určité povinnosti a určitá práva. A to eh, nezávisle na členství ve frakcích nebo politických skupinách. Takže jak je možné, že poslanec, který není členem uh, frakce, uh, ten musí mít možnost uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. To musíme zvážit. A samozřejmě zasedání koordinátorů Eh, je takové, že koordinátoři jsou zástupci z politických skupin a tím pádem mají určitou legitimitu, která vychází eh, z pravidel a ehm, vlastně se to nehodí pro ty, který, kteří nechtějí utvářet frakce. Takže my musíme nalézt určitý kompromis mezi těmito eh, zásadami, které mají význam také z hlediska ústavy. Já bych si dovedl představit, že bychom na tomto místě zašli ještě dále, než navrhuje návrh. To znamená, že ten, kdo Ehm, samozřejmě by tady měla být možnost, aby mezi koordinátory byl někdo takový, kdo nenáleží do žádné frakce, ale on by vlastně nebyl koordinátorem, protože by nezastupoval žádnou frakci. Ale myslím si, že je potřeba, aby byl eh, jakýmsi pozorovatelem, jakýmsi asistentem, ale nemohl by být eh, tím běžným koordinátorem, ale je to trochu jiná koordina- eh, interpretace, než byla zatím využívána. Já jsem to chtěl tady říci za naší frakci a jinak jsem také zastával stejné stanovisko v německém Bundestagu, tam to bylo také sporné a já jsem tehdy předložil určitý návrh a sociální demokraté a konzervativci to potom odmítli a mělo to ten důsledek, že eh, nezasazení se obrátili na ústavní soud v Německu a ten potom prosadil, aby se také mohli účastnit tohoto dění v německém Bundestagu. Já si myslím, že parlament se nepoškodí, eh, nijak si neuškodí, pokud tady budeme mít eh, takovouto pozorovatelskou funkci a tam, kde to z hlediska ústavy bude nutné, tak potom by se do toho tito lidé mohli také zapojit tito lidé, kteří nenáleží do žádné frakce. Proto si myslím, že je správné to, co je nyní naformulováno v tomto návrhu, ty informace, pořád jednání a tak dále. Ano, to je správné, eh, je potřeba mít možnost vyslat pozorovatele a já bych potom zašel ještě o krok dále a řekl bych, že to nemusí být asistent, může to být nějaký poslanec, ale tento poslanec nebude mít stejná práva jako ostatní koordinátoři, pokud jde o rozhodování koordinátorů. Ja, da, dank u wel, voorzitter. Ik zal kort zijn. Uh, ik zou eerst, uh, eerst en vooral willen... De... velice stručný. Budu velice stručný. Chtěl bych poděkovat eh, kolegovi nebo kolegům, protože vidím, že tady máte určité pochopení pro situaci nezařazených a to je dobře. Já si myslím, že v budoucnosti se nám podaří nějaké řešení vymyslet a prosadit. Nejsem zcela přesvědčen tím uklidňováním, eh, které jste tady ehm, o které se tady usiloval, pane předsedo, protože ono bude velice obtížné v praxi být informován o zprávách, eh, které tady probíhají, protože o tom se diskutuje na eh, schromáždění koordinátorů a já jsem ve výboru LIBE a tam se přijímají i v té fázi No tady během zasedání koordinátorů rozdělení, rozhodnutí o rozdělení zpráv a potom se to výboru pouze sdělí. A nikdy se nestane, že by někdo řekl, že je proti tomuto usnesení koordinátorů. Možná, že by bylo vhodné nalézt nějaké řešení, takové, eh, takovou prostřední cestu, Možná, že někde by mohl být přítomný zástupce nezařazených. Samozřejmě to není homogenní politická frakce a proto není možné, aby mě byly na stejné úrovni jako ostatní frakce. Takže tady nenamítám nic proti tomu, co říkal pan Dav. Ale my přeci jen musíme mít také určitou možnost, jak uplatnit náš hlas a zaslat tam eh, nějakého asistenta na setkání koordinátorů, to nevím protože takový asistent by neměl možnost se přihlásit o slovo, aby eh, něco poznamenal, aby se k něčemu vyjádřil. Takže tímto způsobem to i nadále bude pokračovat tak, jak to bylo dosud. To znamená, že naše problémy bychom nemohli na takovém zasedání koordinátorů zmínit a tím pádem bychom propásli ten okamžik, kde by s ním šlo ještě něco dělat. Vidím, že nikdo jiný již nechce slovo, takže při hlasování o stanovisku bych rád, abychom eh, do toho reflektovali i tuto diskuzi a upřesnili, že eh, že nezařazení, tedy eh, poslanci, Eh, mohou tedy vyjadřovat zájem a že eh, vlastně eh, ve finále rozhodovací pravomoci jsou na výboru a ne na koordinátorech. Také bych chtěl říci, že mm, mm, taková garance, mm, to, že tam bude moci se zúčastňovat člen sekretariátu, to je něco jiného, než když by se zúčastnil poslanec, protože nezařazení poslanci eh, zastupují různé politické eh, názory, takže nemůže jeden nezařazený poslanec zastupovat názory všech ostatních nezařazených. Takže tam bude někdo ze sekretariátu, který potom bude objektivně všechny informovat. Já bych tedy rád, abychom hlasovali o eh, stanovisku, kdo je pro mé stanovisko. Tak ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dvě, tři, a jeden proti. Dobře, takže tím jsme skončili s hlasováními a než přejdeme k poslednímu bodu programu, tak bych zde i vaším jménem chtěl přivítat paní Evelyn Regnerovou, naší eh, novou členku a eh, takže vy jste na hradnice. Mně mm, bylo řečeno, že Jde o kolegyni velice pilnou a já tedy ji zde vítám a zde v našem výboru máme eh, náhradníky, kteří hrají velkou roli eh, za své frakce. A, takže já vám přeji eh, hezkou spolupráci s námi. Přejdeme k dalšímu bodu, což je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. A zde je zpravodajem kolega Traskovsky. Na poslední schůzi eh, jsme si již vyměnili názory, ale bez dokumentu. A kolega Sarkovský nyní nám představí své stanovisko spolu s tím, eh, že řekne, eh, co by se mělo vložit do zprávy Beres. Prosím. Vážení, vážení kolegové, máme hovořit o evropském semestru z hlediska institucionálního, abych tak řekl. A máte před sebou mé stanovisko. Za prvé, představa je taková, že bychom měli mít rozpravu k evropskému semestru jako takovému. Protože za prvé je tady otázka měkkého právního mechanismu a jeho efektivnosti. A také samozřejmě vzniká otázka právní jistoty. A co se týče eh, ekonomického řízení, včetně evropského semestru, pak je tady velké nedorozumění a zmatek a musíme tedy se snažit, aby to řešil i výbor pro ústavní záležitosti, protože tady celá řada závazných a nezávazných nástrojů, které se snažíme formalizovat, za druhé vůbec není jasné, jak eh, mnoha lidem, kdo má zodpovědnost za to. Za co? Čímž mám eh, na mysli členské státy, eurozóny, eurospolečenství, euro plus a co se potom týče všech členských států. Proto v prvním odstavci se snažím eh, celé toto stanovisko naplnit eh, širším eh, smyslem, čili aby se nejednalo jenom o ekonomický semestr, evropský semestr, zprávu jako taková, abychom také vyjadřili naše obavy, co se týče právní jistoty a odpovědnosti. Proto eh, jsem sem dal takto šířeji koncipovaný odstavec. Samozřejmě, že celá tato zpráva a také stanovisko, které máme vypracovat, sleduje hlavně za cíl nejenom vyjádřit pochybnosti o právní jistotě, ale zejména formalizovat dohodu z června 2010 Evropské rady, totiž že Evropský semestr se týká všech 27 členských států. A měli bychom učinit maximum pro to, aby tento Evropský semestr se stal součástí evropského právního systému, protože ty měkké koordinační mechanismy, jak jsme to viděli v případě otevřené kodeční metody nebo Lisabonské strategie, se neprojevují jako příliš jako velmi efektivní. A také poukazuje na to, že při této formalizaci musíme být opatrní, že máme, dáváme dohromady velice různé nástroje co do právní podstaty. Samozřejmě, co je pro nás nejdůležitější, je toto, že to není jenom, aby to nebylo jenom v právním řádu Evropské unie, ale aby se to udělalo takovým způsobem, aby se udržela komunitární metoda, zejména co se týče prerogativ Evropské komise, ale také dohledu Evropského parlamentu. A tady na základě přístupu eh, Prvanš Beres my se snažíme opravdu zdůrazňovat a posilovat úlohu Evropského parlamentu v celém procesu a v dohledu nad tím procesem. A tady bych chtěl poukázat na různá stanoviska ohledně toho, jak bychom k tomu měli přistupovat. A mm, byla diskuse o to, zda by to měla být institucionální, interinstitucionální dohoda, nebo zda by se to mělo řešit nařízením, nebo zda jak jinak by se měl evropský semestr zapracovat do právního řádu. Já osobně by bych byl proto, aby se to dělalo prostřednictvím nařízení, nikoli v interinstitucionální dohody. Myslím si, že Pervanš Beres dokonce zvažuje ještě jiný přístup k této otázce. Dále hovoříme o úloze Evropského parlamentu a národních parlamentů poměrně podrobně. V odstavci 6 se hovoří o legitimnosti a že by eh, Evropský parlament i národní parlamenty do toho měly být zapojeny a jak by se to mělo dělat, zejména co se týče celkového vyhodnocení na konci evropského semestru. A my tady tu otázku ponecháváme otevřenou. Hovořilo se například o tom, zda by se měly pořádat společné konference mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, ale já tu věc nechávám otevřenou. Budeme se totiž snažit sledovat také eh, jednání a to jsem chtěl říci na úvod úvod, že jsme totiž eh, v rámci, určitém časovém rámci a Sixpack eh, jednání samozřejmě mají vliv na to, co tady děláme. Tato jednání, jak víte, budou pokračovat zase v září a některá eh, hlavní ustanovení evropského semestru jsou v jednom z nařízení. A Prvanš Beres Eh, se s tím obrací nejprve na výbor a pak na plenární zasedání. Eh, jsou to tedy dvě různé příležitosti, ale pochopitelně jsou to dvě eh, úzce propojené věci. Neměli bychom to ztrácet ze zřetele, ale myslím si, že bohužel ta jednání byla odsunuta, posunuta. Pak to bude postupovat vlastně paralelně a měli bychom sledovat, co se bude dělat Eh, co se týče evropského, eh, evropské zprávy, aby náhodou tohle potom nebylo úplně marné. A co se týče kvázi umluvy mezi Eh, Evropským parlamentem a národními parlamenty, tady zůstávám poměrně vágní. Čili, eh, abych to schrnul, jedná se o formu evropského semestru a my bychom měli minimálně své pochybnosti, které v tomto směru jako ústavně právní výbor máme, říci. Měli bychom upozornit na otázku právní jistoty. Otázka formalizace procesu, to bychom měli podpořit, je jenom otázka, jak by se to mělo dělat. A v tomto stanovisku se vyslovujeme pro to, čemu bychom dali přednost a nakonec jde o to, aby se tady ponechala komunitární metoda a prerogativa eh, tohoto parlamentu, což se snažíme velmi protlačovat. I když jsou některé aspekty, které úmyslně ponecháváme vágní, protože, jak už jsem řekl, měli bychom sledovat, jak budou probíhat vyjednávání, jednání, pardon, a i tady jsem otevřený vůči kompromisu a pak bychom mohli být teprve konkrétnější. Takže já si teď rád vyslechnu vaše připomínky k návrhu stanoviska a k těm hlavním bodům, které jsem právě nastínil. Děkuji. Dobře, výborně zahájíme diskuzi. Pan Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, panu Carskovskému za eh, návrh stanoviska, eh, mm, který komplexně, adekvátně řeší některé Mm, z hlavních institucionálních dopadů evropského semestru a uznává velice důležitý fakt, který je třeba si vyjasnit, a to je, že k dnešnímu datu evropský semestr má velice eh, aproximativní, nejasný právní statut, který je neadekvátní vzhledem k významu evropského semestru. A eh, je to základní struktura pro koordinaci hospodářských politik Unie a členských států v rámci Unie. A e, k dnešnímu datu evropský semestr pouze e, se formalizuje tím, že se reviduje etický kodex nebo Code of Conduct paktu eh, stability a růstu. Potom je tady ten problém s právním základem, což je zásadní problém především pro náš výbor a to velice správně zde eh, návrh eh, navrhovatel v návrhu popisuje. Ale já si myslím, že je třeba vycházet ze správných premis a je třeba možná přijít eh, k řešení, které bude trochu odlišné, než navrhuje zpravodaj. Zpravodaj navrhuje, abychom sformalizovali mm, evropský semestr na základě eh, jasných ustanovení eh, článku 121 bod 6 a to, aby to bylo uvnitř nařízení, kterým se zavádí dohled a koordinace hospodářských politik a především je to e, na, nařízení z roku 97, dnes se to novelizuje prostřednictvím i zprávy Fort van Call. To je, mm, ano, tady jde o nařízení, ale hned vlastně ten evropský semestr zakotvit do tohoto konkrétního nařízení, které v podstatě pouze jedním z nástrojů e, toho balíčku o hospodářském řízení a vlastně pouze je a to pouze jeden z aspektů eh, toho governance eh, v rámci strategie 2020. Já myslím, že to bychom omezili toto, zredukovali a nevyhnutelně, asi i nechtěně, mm, by ten evropský semestr byl propojen pouze s daňovým dohledem, s fiskálním dohledem. To je významný aspekt, samozřejmě je to rozhodující aspekt, ale nemůže to být jediný aspekt, protože já si myslím, že vlastně mm, všichni i e, tady zde ve výboru uznáváme, že fiskální dohled je nezbytným předpokladem, ale nestačí to proto, abychom e, efektivněji e, koordinovali naše hospodářské politiky a zavedli economic governance v EU. My zde máme ty národní reformní plány, které jsou propojeny s paktem stability stability a růstu. Takže zde je eh, subsidiární vztah mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. A já si myslím, že tato dvojí dimenze, protože se to doplňuje vše, horizontálně se zde doplňuje fiskální dimenze a další dimenze hospodářských politik a potom vertikálně se propojuje ta evropská dimenze a nástroje EU na straně jedné a potom ty národní aspekty, Eh, komponenty eh, toho, té koordinace národních a evropských politik. Takže zde teď eh, vlastně zde to všechno dát pouze do jednoho z nástrojů, právních nástrojů jednoho nařízení, tak to podle mě není adekvátní vzhledem k úloze, kterou evropský semestr by měl hrát. Měl by vlastně zastřešovat všechny naše politiky. Proto si myslím, že i když zhruba souhlasím s ostatními aspekty zprávy, tak i přesto si myslím, že by bylo adekvátnější zde hovořit o konkrétním specifickém nařízením, kterým by se upravoval evropský semestr a ne, že by to byl pouze článek mm, na toho zmíněného nařízení, tak jak je to teď zpracováváno ve zprávě Wortmann Call, která hovoří o tom, že bychom měli zavést toto do stávajícího nařízení. Takže děkuji pane Gualtieri a pan Dav, prosím. Dobře, to je velice komplikovaná věc a já musím říci, že pořád nechápu úplně, nebo vůbec možná nechápu, jaký je vztah mezi zprávou Beres a e, tím Sixpack. Takže ten semestr e, se objevuje v několika eh, legislativních návrzích. To není jenom eh, něco nad tím a zastřešujícího. A pan Gualtieri má pravdu, že tady přece nejde pouze o eh, fiskální dohled, ale také zde jde o produktivitu a konkurenceschopnost. Nejsem si jist, že tato zpráva, mm, tak jak ji připravuje Pervanche Beres, že e, mm, nějak zvýší důvěryhodnost e, hospodářského řízení. Ještě e, se tím musím více zabývat, ale Přesto se domnívám pořád, že my jako výbor bychom měli zanalizovat, do jaké míry tato zpráva vůbec je relevantní pro Sixpack. Dank. Ähm, Děkuji. Je to trochu jako u mechanismu stability, My se snažíme co nejmenšími pákami toho dosáhnout co nejvíce. A u toho máme problém, nebo já mám alespoň tuto obavu, že tu páku nemůžeme nasadit na to místo, kde by byla opravdu dostatečně hluboko a dobře zakotvená, aby jsme dosáhli toho, co si opravdu přejeme všechno to, co teď je spojeno nebo se spojuje eh, s tím mechan- s evropským semestrem. Eh, a pokud to má být opravdu významný prvek koordinace fiskálně i ekonomicky, pokud to všechno má fungovat, tak potom to potřebuje nějaký pevnější právní základ. Tady souhlasím plně eh, s Robertem Gualtieri. Potřebujeme proto vlastní samostatné nařízení, které by umožnilo přesně upravit to, co je míněno, co zamýšlíme a to by potom vedlo k tomu, aby zpráva v této oblasti byla opravdu na nosných základech. Já si myslím, že ani právně, ani politicky bychom to neměli podceňovat, protože pokud chceme opravdu účinnou koordinaci, tak eh, to samozřejmě potom bude být dopady na rozpočet členských států, na politiky členských států a potom otázka právního základu, na kterém to celé spočívá, bude velice důležitá, protože to bude vyvolávat různé protesty a další věci. A to, to mi opravdu dělá starosti, protože já mám pocit, že tady, eh, jak si dáváme dohromady něco, co bychom s menším úsilím a časovou náročností mohli nastavit tak, aby to bylo opravdu nosnější a funkčnější. A to bych byl raději. Já nevidím, že by ještě někdo chtěl slovo, takže prosím, pane kolego, zpravodaji, zareagujte na to, co bylo řečeno. Well, I mean the most... Já si myslím, že nejobtížnější aspekt tohoto stanoviska a zprávy pro náš Berec je přesně to, co právě řekl eh, kolega Duff, to je vztah k jednáním Sixpack. A já jsem vlastně na tom začal pracovat ještě předtím, než byl jasný výsledek jednání. Tehdy to vypadalo tak, že Sixpack tak bude úspěšný. A abych vám řekl pravdu, bylo by to naši práci ještě dále stížilo, kdyby došlo eh, k tomuto balíčku, k dohodě a pak by se odehrávala deskesa o evropském semestru bez stanoviska ústavně právního výboru, mohlo by to být nadbytečné, takže to bylo docela těžké. Teď jsme ale v jiné situaci a to proto, že pořád se zapojeme do jednání ohledně Sixpack. A já bych chtěl k tomu zaujmout obezřetný přístup, aspoň na začátku. Já bych totiž chtěl, abychom dosáhli vyváženosti. Na jednu straně, aby tady byl silný evropský semestr, což by nějak nepodrývalo eh, právní eh, jistotu právního řádu a byl by to silný eh, nástroj s dohledem a legitimitou Evropského parlamentu, ale nechtěl bych také eh, podrývat legitimitu našich vyjednávačů, kteří vyjednávají o Sixpack tím, že bych po nich chtěl nějaké nadmíru eh, ctižádostivé eh, výsledky o evropském semestru a proto eh, jsem eh, zcela vědomě se rozhodl, že začnu v tomto návrhu eh, od něčeho poměrně skromného a že se budu držet nařízení, což je součástí six-pack. Ale zase si myslím, že by to mělo být pružné. Za prvé měla by být k tomu podrobnější diskuse a měli bychom také velice podrobně pozorně sledovat jednání o Sixpack a rozhodovat by se potom mělo i v souvislosti se e, stanoviskem, které zaujmou naši vyjednávači, protože se jedná vlastně o spolurozhodování a když vyjednávají o Sixpack, tak bychom měli posílit jejich postavení. Proto vám navrhuji tolik, abychom byli pružní, abychom sledovali, jak probíhají jednání, abychom si vyjasnili, o co nám vlastně jde, ale hlavně tak, abychom posílili postavení těch, kdo za nás vyjednávají o sixpack. A ne, abychom to dělali extra odděleně, protože tím bychom mohli eh, snížit jejich důvěryhodnost. Čili já jsem eh, otevřeně, otevřen k tomu, že by mohla být eh, dva zvláštní nařízení, abychom posílali evropský semestr a lépe ho zapracovali do evropského právního řánu, řádu. Ale myslím si, že bych toto stanovisko nerad vyjadřoval jasně hned teď. Měli bychom se k tomu vrátit na začátku září, až naši vyjednávači znovu budou vyjednávat vyjednávat o sixpack. To je jediné, co vám chci navrhnout, ale jsem otevřený vůči veškerým návrhům. A pokud eh, dospějeme k tomu, že bychom měli být ambicioznější, právě abychom posílili postavení našich vyjednávačů, pak eh, ochotně na to přistoupím. Ale dovolte, abych vám řekl, že všeho všudy před eh, několika týdny to vypadalo tak, že to celé bude zcela zbytečné. Kdyby se bylo rozhodovalo o hospodářském řízení, pak bychom najednou se dostavili do postavení, kdybychom podrývali naši vlastní důvěryhodnost jako ústavně právního výboru a strážce celého procesu, pokud eh, by skončení, skončilo jednání a my bychom tady pořád ještě mávali eh, vlajkou vysoce ambiciozního přístupu k evropskému semestru. Proto bychom se měli zejména snažit eh, odstranit veškeré nedorozumění, co se týče právní jistoty, protože zmatení jsou i odborníci na právo, nejenom běžní občané. A velice bychom měli co nejlépe posilovat postavení našich vyjednávačů a zajistit, že dohled eh, Evropského parlamentu a demokratická legitimita tohoto celého procesu budou zajištěny. Děkuji vám. Ano, ještě Hefner chce slovo. Eh, jenom velice krátká otázka a malá poznámka k tomu, co právě řekl pan Rafal Třaskovský. Totiž kdy eh, má být to stanovisko zhruba hotové? Eh, Do kdy se máme rozhodnout? My jsme již měli data, ale asi E, e, bych to rád ještě e, tady potvrdil. Takže 31.8. v poledne pro pozdělací návrhy a 18. pardon, 19. září se bude hlasovat. Ale ještě nám to potvrdí zpravodaj? So this is the first question and then... To je první otázka a pak ještě moje poznámka. Já s vámi naprosto souhlasím v tom, že bychom neměli zasahovat do velice obtížných jednání způsobem, eh, který by je narušil. Ale měli bychom na druhé straně tady také hrát svoji úlohu. Máme tedy úlohu, máme povinnost a myslím si, že parlament a zvláště pak náš výbor by měl být tím, kdo řekne, že pokud možno potřebujeme silnější právní základ Čili mě by nestačilo, abychom jenom sledovali jednání a nakonec řekli ano ale žádají nás o naše stanovisko a já bych byl rád, kdyby se to posílilo, aniž bychom zasahovali způsobem, který by nebyl užitečný. Ale přece jenom, abychom jasněji řekli, než jak je to tady uděláno, náš společný názor, protože si myslím, že eh, všechny předchozí příspěvky šly ve stejném směru v zásadě stejně se vyjadřujete i vy. Eh, ano, děkuji. Já také se chci připojit k této diskuzi a říci, ano, chápu argumentaci, taktickou argumentaci Sarkovska, Třaskovského, ale eh, takže my jsme my jsme eh, vzešli eh, do fáze, kde v podstatě ten vlak již byl v běhu a mm, kromě eh, tedy toho eh, meritorního hlasování, my jsme byli proti třeba některým těm věcem, ale mm, jde o to, do jaké míry bude ochotna rada akceptovat některé body eh, zpravodaje, některé, které jsou pro nás strategické, to ještě, ještě je otevřeno. A teď jsme ale ve fázi, kdy mm, nějak se nejeví okamžitý výsledek a v tomto bodě tedy role našeho výboru AFKO e, je nejenom možná, ale i bych řekl nutná, potřebná, protože my částečně bychom měli napravit takovou špatnou cestu a Měli bychom tedy eh, vlastně mm, eh, napadnout eh, tu zprávu z vlastního podnětu a pokud by měla být ale odsouhlasena až poté, co bude přijet Sixpack, tak to bude k ničemu. A je třeba tedy synchronizovat všechno, skoordinovat v čase a možná bychom mohli hlasovat před tím, než budeme znát výsledek vyjednávání. No prosím, je to otevřená věc, ano, ale Možná by stálo za to, abychom splnili svoji úlohu svědomím, že mm, eh, to, co my říkáme, že je zrovna zákon, ale my máme právo a povinnost, myslím si, eh, z důvodu čistě ústavního a se vyjádřit eh, dalším výborům, ostatním výborům a o to jsme byli žádáni takto. A i když potom ty výbory další rozhodnou jinak, tak to nebude žádný skandál, přece žádné neštěstí, ale my jsme výbor AFKO, ústavní výbor, takže my bychom měli to zvážit z pohledu zakladajících smluv a e, my bychom se asi neměli tolik vyjadřovat k meritu těchto e, politik, protože o tom hovoří ostatní výbory, ale my bychom měli to brát z pohledu, zda je to v souladu s ústavou, zda je to ústavní. A to je naše role, role našeho výboru přece. A já si myslím, že e, tato změna harmonogramu nám to umožní. Well, I mean, why... Proč jsme se dostali do obtížné situace? Je tomu tak proto, že nevypracováváme stanovisko k jednání o six-pack. To by bylo jednodušší, protože bychom mohli zaujmout principiální stanovisko, abychom posílili postavení našich vyjednávačů a abychom se vyjádřili k evropskému semestru. Ale tady jsou dvě souběžné věci. Tady vyjednávají za nás eh, Sixpack a zároveň vypracováváme stanovisko ke zprávě Pervanš Beres. A jenom teprve, a ještě před měsícem to vypadalo, že to bude až po těch jednáních. A já si myslím, že my musíme reagovat na zprávu Pervanš Beres, ne na jednání o Sixpack. A některá z ustanovení, některá, eh, myslím, z jejich tvrzení už jsou teď eh, neaktuální, například interinstitucionální dohoda. To si myslím už není životaschopný návrh. A myslím si, že jste to řekl zcela správně, že je třeba věci synchronizovat. Nemyslím si, že bychom to měli jenom sledovat, co se dělá pasivně, ne, ale měli bychom být flexibilní a naše uvažování bychom měli synchronizovat s průběhem jednání a také s časovým rozvrhem, protože připravujeme stanovisko ke zprávě Pervanš Beres. Proto si myslím, že bychom měli více vědět o vyjednávání a na konci srpna, začátku září si už ujasnit naše stanovisko. Ale e, syn tak, aby se to synchronizovalo s tím, jak budou za nás vyjednávat o Sixpack. E, tady byly určité návrhy polského předsednictví, které byly nastaleny prvního dne polského předsednictví a byly odmítnuty. Teď přijde nová dávka návrhu eh, ještě i během přestávky letní a myslím si, že my bychom na to měli pružně reagovat, synchronizovat naše stanovisko, ale určitě můžeme zaujmout zásadní stanovisko. A jestliže v rámci Sixpack dospějeme k závěru, a bude, eh, že bychom měli velice výrazně se vyjádřit k tomu, aby tady bylo zvláštní nařízení, pak jsem všemi deseti pro. Myslím si tedy, že bychom měli eh, reagovat na návrhy, které už byly předloženy a snažit se synchronizovat naše postupování se taktikou a strategií našich vyjednání, i když je to podivná směsice, protože my neděláme stanovisko k SISBAC, musíme se svým způsobem chovat, jako by mu tomu tak bylo, ale vypracováváme stanovisko ke zprávě Pervanš Beres a některá doporučení, která ta zpráva Eh, obsahuje, už vlastně nejsou aktuální, protože ten vlak se Sixpack už je někde vpředu. Čili takhle to vám navrhuji, abych to dokončil. Myslím si, že většina prvků už to stanovisko obsahuje, jenom to musíme teď eh, trošku vyladit, eh, napsat to ambiciozněji a musíme také postupovat směrem kompromisu s ohledem i na postavení našich vyjednávačů. Je to samozřejmě těžké, budou prázdniny, ale možná by bylo možné to odložit aspoň na začátek září, a možná to by zas nebylo tak špatné. Mohli bychom se sejít, prodiskutovat to, rozhodnout se a pak to udělat na začátku září, abychom zároveň posílili postavení našich vyjednávačů a zároveň, abychom se vyjádřili ke zprávě Pervanš Beres, ta si myslím má být, eh, tedy hlasovat se má o té zprávě, pokud vím, 17. září. Výborně, takže uzavřeme diskuzi s tím, že data 31. srpen pro pozměňovací návrhy a 19. září, 19. září, že to bude možné, ano. A mm případně mm, zpravodaj to vyřeší. A ještě nakonec poslední věc. Příští schůze 7. Eh, září ve středu, eh, jak jsme řekli zde eh, v Bruselu, v poledne se bude hlasovat o, na mimořádné schůzi o rozpočtu. Potom, potom máme zde 19. září zde v Bruselu a potom další 5.10. v říjnu od 9 hodin do 12.30 další schůze, to jsou tedy řádné schůze a tím uzavírám a přeji všem hezkou dovolenou a my budeme teď pokračovat se schůzí koordinátorů. Ještě. Ještě jenom otázka, abych si to ujasnil. To mimořádná schůze eh, našeho výboru, všechny jsou svým způsobem mimořádná. Myslím, ale tu schůzi 7. září. Od kdy do kdy? Od 12.30 do 13.15. To řekl nějak to asi poledne od 12.30 do 13.15, takže bude se hlasovat o eh, pozměňovacích návrzích k rozpočtu, takže pouze tři čtvrtě hodina zde v Bruselu 12.30 až 13.15. So, allora. can we absolutely clear, it's from 12.30 to 13.15. Čili, aby bylo jasné, to od 12.30 do 13.15. 7. září. Ano, všeho všude tři čtvrtě hodiny, 45 minut. A nyní schůze koordinátoru opět, takže pouze málo věcí nám zbývá.